Ano, já vím, že konkurujeme pánům Van Rompuyovi, Barrosovi, já nevím, kdo tam ještě je, ale přesto si myslím, že bychom měli zahájit eh, zasedání a budeme předpokládat, že ostatní přijdou. Já tedy vítám všechny ty, kteří se dostavili na slyšení o politice soudržnosti do roku 2020 a máme zde dvě studie. Jedna je studií komise a parlamentu a jak se domnívám, byla svěřena univerzitě ve Strathclydu a další je studie Evropské komise DG Regio a tu nám tedy odprezentuje kolega právě s komisem. No a pak si zde vyslechneme mínění expertů, kteří nevypracovávali tyto studie a připojí své názory. Takže začneme paní Kristýne Hamzou a bude to o studie o tom, která integrovat eh, hlavní iniciativy Evropské unie do politiky soudržnosti. Máte slovo, madam. Yeah, you need yes, okay. <laughs> Děkuji vám za pozvání na dnešní slyšení a já bych se opravdu chtěla pokusit eh, shrnout eh, velmi intenzivní studii, eh, která nám dala spoustu práce a pouze do deseti minut, takže to bude jen velmi povrchní. Já bych nejdříve úvodem vás uvedla do toho, co jsme v rámci té studie vlastně dělali a možná zbudit váš zájem, abyste si ji přečetli. Tak zaprvé naším úkolem bylo projít všemi těmi eh, vlajkovými iniciativami a zamyslet se nad tím, jak je implementovat a jak je uvést do vztahu eh, s fondy soudržnosti. Tak především jsme tedy analyzovali tyto vlajkové iniciativy a za druhé jsme se soustředili na to, jak souvisí eh, s kohezními fondy a eh, Současně s tím proběhla případová studie současných programů a jejich implementace eh, v rámci Lisabonské strategie. Čili výsledkem byly dva balíčky. Za prvé jakýsi plán pro každou z těch vlajkových iniciativ a za druhé obecná doporučení pro všechny úrovně, kterých se tyto flajkové iniciativy týkají. A já bych začala závěry. Lisabonská strategie, eh, myslím, že tedy mm, jaksi hlavní závěr je eh, tedy v tom, že v Lisabonské strategii eh, se k tomu přistoupilo tak, že eh, to, to mělo za následek tematickou orientaci vyšší hodnoty. A musím říci, že Lisabonská strategie je východiskem pro eh, současné programovací období. Za druhé, strategie Evropa 2020 vlastně jde po této cestě a navíc správným směrem nařízení, respektive návrhy těchto nařízení pro eh, fondy soudržnosti se skutečně orientují podle strategie Evropa 2020. Nicméně přetrvává nám jakási konsistentnost, eh, eh, nedostatek konsistentnosti mezi jednotlivými předpisy a nařízeními. A zejména tady se to týká eh, těch eh, kohezních fondů, které nemají žádnou vazbu na právě tyto vlajkové iniciativy. Eh, a navíc tady máme ještě nedostatečné slaďování národní strategií a strategie evropské, ale tady na to budeme mít teď ta partnerská, ty partnerské dohody a to Eh, znamená, že to bude všechno eh, jinak a vlastně už se hodně změnilo od té doby, co jsme začali pracovat na této studii. Takže eh, tady je řeč vlastně o sedmi vlajkových iniciativách, které jsou uvedeny ve strategii Evropa 2020. Každá je ve vlastním stádiu vývoje a také do různé míry jsou implementovány. Nicméně Eh, všechny se zaměřují na ty tři cíle, chytrý, udržitelný a inkluzivní. To jsou ty cíle Evropy 2020. Naše první analýza se zabývala otázkou, jak tyto vlajkové iniciativy jsou provázány s fondy soudržnosti. No a my jsme se tady Eh, pokusili o pohled z druhé strany. No a zjistili jsme, že ty vlajkové iniciativy jsou velmi úzce navázány na fondy ERDF, ESF, ale také eh, fondy pro rozvoj venkova a rybolovu. A na druhé straně současné návrhy úpravy eh, politiky soudržnosti příliš eh, není, nebo ne se stejnou iniciativou se eh, týká vlajkových iniciativ. Eh, prostě dá se říct, že vůbec nezmiňuje tyto iniciativy a v ESF tam jsou zmíněny pouze tři, a to je mládež na, v pohybu, vzdělanost a zaměstnanost a chudoba. Když se podíváme tady na ty snímky, eh, tak vidíme, že eh, ty vlekové iniciativy hodně se zmiňují o, těch, o té pětici eh, fondů jakožto nástrojích. No a máme tady barevně barevně zvýrazněnou míru vazby v červené, to jsou ty silné vazby. A což znamená, že třeba to ERDF eh, e se specificky zmiňuje v digitální agendě. A když to máme oranžové, tak tam to není zas tak specificky přímo z, eh, zmíněno, ale eh, třeba e MFF nějakým způsobem volnějším souvisí s mládeží pohybu například. No a taková ta šedá, nebo co to je za barvu, eh, tak tam eh, není konkrétní zmínka, ale prostě je tam implicitně nějaká souvislost. Takže tady skutečně, co chceme říct, je opravdu ty vlajkové iniciativy se výslovně zmiňují o pětici fondů, ale na druhé straně ty fondy se eh, mohou a nemusí zmiňovat o těch iniciativách. Tak, a tady z celého toho analytického balíčku jsme vypracovali eh, mnohodimenzionální mapy, plány. Eh, máme zde tři úrovně, na kterých lze implementovat lajkové iniciativy. První je evropská úroveň, druhá je úroveň členské země a třetí je regionálně lokální úroveň. Druhá dimenze je časový rámec, a je to tedy krátkodobý horizont, to je jeden až dva roky, střednědobý to je vlastně eh, ten, eh, to, to je stejně dlouhé jako finanční výhledy a dlouhodobě je po roce 2020. Máme tady eh, různé typy akcí. Ačko, to jsou strategie a politiky, Bčko jsou programy, nástroje, C, pilotní akce a D je implementace. A když si dáte dohromady tyto tři dimenze, tak de facto vám z toho vyjde eh, tento časový plán, který je součástí naší studie, ale já nemám čas vám to tady vysvětlovat. Máme vytvořenou takovou mapu, takový plán pro každý, každou z těchto iniciativ a je tam řečeno, který fond, na jaké úrovni a s, jakém, s jakým typem akce eh, a v jakém časovém horizontu by se to tam mohlo skutečňovat. Eh, výsledkem je takový zjednodušovaný model, který nám ukazuje rozdíly mezi eh, různými velkovými iniciativami. Když se podíváte třeba na inovační unii, Eh, tak eh, tady máme eh, modrou barvou krátkodobě, červenou střednědobě a zelenou dlouhodobě uskutečňované akce. Takže opět vidíme tady inovační unii a tady máme spoustu akcí, které se soustředují na inovační, pardon, na evropské úrovni Eh, naopak třeba schopnosti a eh, zaměstnanost, tak to je zejména, eh, zejména otázka pro členské země a zaměření zejména na ESF. No, ale to je velmi zjednodušeně, zjednodušený pohled na to, jakým způsobem ty plány mohou být vytvářeny. No a konečně zde mám tři snímky našich doporučení a opět zjednodušeným způsobem. Tak za prvé, když vytváříme eh, časové plány pro vlekové iniciativy, je třeba přitom vzít v úvahu teritoriální soudržnost, územní soudržnost. Eh, protože není možné počítat se stejnou hloubkou záběru třeba v Nizozemí, v Polsku nebo v Rumunsku. Skutečně je to, eh, je to rozdílné a to já bych se mohla zmínit jakoukoliv zemi. Prostě je to země od země k jiné. Za druhé, souvislost mezi fondy CSF a vlajkovými iniciativami podle našeho názoru není dostatečně uznávána, nebo není tam dostatek toho propojení, zejména e, v současném návrhu na řízení CSF. No a za třetí, a tady už se něco děje, e, ty efekty, to tedy, co jsme se naučili v minulém období nebo v současném období, to se nepromítá do období budoucího. A bohužel to nám samozřejmě nevylepšuje implementaci tohoto vysoce sofistikovaného systému eh, na jedné straně vlajkových iniciativ a na druhé straně fondu CSF. Takže jaké máme doporučení speciálně pro Evropský parlament? My navrhujeme, ale je to jenom návrh, my navrhujeme, aby parlament zajišťoval sladění vlajkových iniciativ a politiky soudržnosti a v průběhu jejich naplňování by měl eh, celý proces monitorovat například prostřednictvím tematických vstupů z pracovní skupiny. Ale jak říkám, to je jenom návrh. Pokud se týče zapojení regionální a místní úrovně, Tady už se děje opravdu hodně. Současná situace přípravy CSF, tak tady už jsou v běhu záležitosti, eh, které se ne Eh, než se nepracovalo během vypracování studií. Nicméně máme tady pořád určité, určitá doporučení, jak implementovat tyto vlajkové iniciativy. A to se týká konkrétně tedy ESF eh, eh, e zejména. Na další věc, na úrovni členských zemí by měly existovat jakési pakty spolupráce mezi státem místním a regionální úrovni. Proč? Protože eh, orgány nižších úrovní často eh, nepřichází do styku s evropskými strategiemi a nástroji v takovém smyslu, eh, jak my tady na tom pracujeme v Evropské unii. A v neposlední řadě transfer know-how. Toto, to musím zopakovat, prostě takový ten transfer transfer eh, poznatků a know-how, to by mi se mělo eh, odehrávat prostřednictvím eh, vlajkových lodí. No a samozřejmě, to je všechno, stihla jsem to včas a pokud máte otázky, jsem připraven to právě zodpovědět. Dobře, tak teď se ptá paní předsedkyně, bezprostředně ne, takže oni asi přijdou později ty otázky. Já vám děkuji, paní Hamzo. my my se, my se tady eh, tá, tážem, tážeme většinou pozdě, ale Jan Olbrich se chce na něco zeptat. Mám eh, na vás filozofickou otázku. Zajímavé tady je to, a možná, že mi to uniklo, je tedy vztah k Lisabonské strategii. Tady to je vlastně takový zářný příklad toho, jak selhala implementace Lisabonské strategie. Protože my se tady pokoušíme o to, abychom zrekonstruovali způsob uvažování autorů vlajkových lodí. Prostě, co jim probíhalo hlavou, když to sepisovali. Eh, oni tedy taky možná uvažovali o instrumentech, ale já prostě, eh, já nedocházím k tomuto pozitivnímu závěru. Já si myslím, že oni na žádné eh, nástroje nemysleli a oni prostě sepsali svoje myšlenky a řekli tak a teď to zkusme nějakým způsobem realizovat. Já si myslím, že spíše to bylo tak, než nějaká ta rekonstrukce. Ale chtěl bych se ptat, jaký význam má úspěch či neúspěch Lisabonské strategie eh, ve srovnání tedy, nebo ve vztahu k těm eh, vlajkovým iniciativám. Protože Lisabonská strategie ta spolehala na metodu otevřené koordinace a to selhalo. Takže otázka je, jestli tedy v těch vlajkových iniciativách není, budeme požívat stejnou metodu nebo ne? Já, já bych tedy nejdříve začala tou druhou otázkou. To jsou ty závěry. Eh, závěry naší studie jsou velice široké. A můj závěr je ten, že v principu strukturální fondy jsou využívány pro politiky členských zemí. To všichni víme. V některých členských zemích prostě ty strategie ne zas tak úplně jsou v souladu s tím, co si myslí Evropská unie. Ale já si myslím, že během toho programového období se ty programy postupně slaďovaly ze strategií Evropské unie, protože eh, jak si tam byl, tam byl závazek eh, podporovat Lisabonskou strategii, takže eh, české země se snažily aspoň částečně to nasměrovat k Lisabonu. Čili já si myslím, že ta lisabonská strategie a ten důraz, který se na ní kladl, tak to v podstatě vedlo k jakési eh, takové eh, eh, výraznější orientaci na unijní strategii. A to je ten hlavní závěr. Protože předtím, jak si oni si těch instrumentů používali podle toho, k čemu je potřebovali. A prostě fakt je, že na lokální úrovni je Lisabonská strategie každému fuk. To byl, myslím, ten druhý závěr. Prostě tam eh, nějaké porozumění strategických eh, záměrů tam to vůbec eh, neexistovalo. No a samozřejmě výsledkem bylo to, že ty prostředky se nevyužívaly, protože víme, že v některých programech ty peníze zůstaly nevyužity. A potom na konci programového období se ty peníze prostě rychle, rychle utratí. Tak je to třeba u nás v Rakousku, musím říci. No, v Rakousku určitě teda taky, že? No a eh, tady ta eh, napojení na ty fondy, eh, já, já tak bych to řekla, prostě ty vlajkové iniciativy nejsou nic špatného. To jsou prostě jakési horizontální úrovně e, a všechny možnosti, jak ty instrumenty se dají používat. Obecně ten nápad není špatný, protože je tady několik e, instrumentů, nejsou to jenom ty strukturální fondy a prostě jde o to, aby se to nějakým koherentním způsobem využívalo. To my v těch e, partnerských smlouvách chceme nějak jak si docílit. A e, kromě toho, tady autoři už e, těch e, vlajkových iniciativ ukazují, naznačují, které z těch iniciativ by se mohly používat a které do toho tak nějak nejlépe zapadají. No a teď, když máme ty plány, čili ty roadmaps, tak v některých případech už je máme, třeba v té efektivnosti, ale teď eh, ony jsou ve stádiu implementace a teď my vlastně se můžeme zaměřit na lepší využívání fondů a, a lepší korelaci mezi fondy a těmi plány. Děkuji mnohokrát a jestliže není žádná další poznámka k této zprávě, požádám pana Matěje Fištera z DG Regio, aby prezentoval druhou studii, která se týká eh, propojení udržitelného a eh, chytrého růstu prostřednictvím chytré specializace. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Nejdřív chci poděkovat eh, vašemu výboru za to, že mi dáváte příležitost prezentovat vám tuto práci, kterou jsme dokončili minulý eh, měsíc a která je nyní k dispozici. Takže mým cílem v nadcházejících deseti minutách je stručně předložit tuto zprávu eh, jakožto mm, praktickou příručku pro naše eh, orgány a velmi stručně připomenu rámec eh, této studie. Jde o vnitrostátní a regionální výzkum a inovace a strategie v této oblasti pro chytrou specializaci a pak se podrobněji pustím do některých eh, klíčových doporučeních a do jednotlivých kroků, které jsme zkoumali a také eh, doporučení, jak by v dalším programovacím období mohly regiony pokračovat. Uvedeme příklady dobrých postupů, protože toto má smysl pouze jako praktická práce, opírající se o příklady dobrých eh, osvědčených postupů v regionech tak tedy velice stručně chci připomenout, že v návrhu komise pro následné programovací období máme podmíněnost ex ante pro eh, strategie eh, pro udržitelný a chytrý růst. To samozřejmě dává příležitost investovat do inovací a s inovacemi spojených eh, oblastí. A mm, to je také cíl této příručky, jak mohou regiony využít příležitost a využít financování v nadcházející politice soudržnosti. Jde o energetiku, životní prostředí, jak tedy vlastně podpořit zelenou ekonomiku prostřednictvím těchto inovací. To je klíčové zaměření této příručky. Proč taková příručka? Základní myšlenka zní, že chytrý a udržitelný to jsou dvě strany e, stejné mince. Jdou ruku v ruce, potřebují integrované přístupy a e, není tady možný izolovaný přístup na jedné straně inovace a na druhé straně e, zelená ekonomika. Snažíme se pomoct řídícím orgánům skloubit aspekty udržitelného rozvoje do strategií pro inovace. A chceme dokázat, že to má smysl, aby regiony se snažily vytvářet takové synergie mezi udržitelností a inovací. Je to důležité pro růst i pro zaměstnanost a pro příležitosti k růstu. Velice eh, důležité je, že je to praktická příručka, to znamená, že uvádí praktické kroky vpřed pro regiony, a zamýšlí se také nad budoucími operačními programy. Dobré myšl- a uvádí dobré myšlenky, které už jsou eh, prováděny. Není to nějaká, eh, nějaký vynález něčeho úplně nového, ale spíš to ukazuje ty osvědčené postupy, které už fungují a které by mohly být použity i v jiných regionech v EU. Obsah příručky. Jde o to, jak tedy propojit, eh, skutečně propojit chytré a udržitelné. Proto je třeba eh, vyvíjet a provádět různé kroky a akce a strategie. Velmi důležité také je vysvětlit klíčovou úlohu všech veřejných orgánů, zejména na regionální a místní úrovni, a uvést, kdo jsou klíčoví ehm, partneři v těchto strategiích. Vybrali jsme tři oblasti eko, inovace, ekosystémy e, spolu s bioekonomií a udržitelnou energetiku. To jsou velmi důležité aspekty i pro podpoření zelené ekonomiky. A máme tady eh, osvědčené postupy, jejich 18 v, tomto, ehm, v této příručce a eh, je to k dispozici všem partnerům a orgánům. Jaká jsou klíčové, mm, klíčová sdělení v této příručce? Za prvé, eh, opravdu má smysl eh, propojovat eh, chytré a udržitelné v růstu. To prokazují studie. Podle výsledků to skutečně funguje. Inovace spojená s udržitelnými energiemi a s ekoinovacemi přináší další růst a nová pracovní místa. A když tedy se regiony snaží o, o vybřednutí z recese, tak rozhodně to stojí za to se pouštět tímto směrem. Také je zapotřebí mít dlouhodobou vizi pro inovace i udržitelný růst. To je zásadně důležité. Stále více a více je cílem přejít od eh, běžných inovacích, radikálním a dokonce i transformačním inovacím. Eh, tady v některých eh, regionech jde o posun k eh, plus inovacím. Orgány, které jsou na regionální úrovni, jsou skutečně klíčové a sehrávají tady důležitou úlohu. Mohou být katalyzátorem pro změnu. Jsou to velmi důležití aktéři v inovačních postupech i v udržitelných postupech. Stejně tak je důležité, podle našeho názoru, že každý region může zkoumat vlastní příležitosti a vlastní eh, přínosy v to jsou tedy různé přístupy. Není tady jeden typ, jeden přístup pro všechny, ve všech regionech stejný postup, například v oblasti energetiky. Každý region má jiné možnosti, jak například využívat kapacity obnovitelných zdrojů nebo v bioekonomikách a e, tato celá no, tato celá věc se objasňuje v této příručce. Dále je s tím eh, taky spojen kriti- kritický první krok. Konstatujeme v této příručce, že eh, každý region si musí nejdříve udělat vlastní analýzu eh, své vlastní situace, jaké jsou kapacity, jaké jsou silné a slabé stránky, jaké jsou překážky, jaké jsou příležitosti, co je vlastně vůbec možné. Všechny regiony v EU prostě se mohou klidně jednoho dne stát silikon Silicon Valley. Eh, záleží na tom, jak eh, se v té analýze sami poznají. Čili tady je opravdu inovace pro udržitelný růst. Také je to hodně eh, důležité o, o otázce otázkách eh, nabídky a poptávky. Eh, nemohou to být pouze eh, veřejné zakázky, které mohou hnát dál rozvoj. A konečně kriticky důležité, jak jsme konstatovali v řadě příkladů, je mít velmi širokou, širokou řadu partnerů to se také ověřuje ve všech ověřených postupech v univerzitách, které eh, pracují s, orgán, s regionálními či místními eh, podniky, malé a střední podniky, obchodní komory a nejrůznější partneři. Chcete-li inovovat energie, musí do toho zasahovat i energetické agentury. Chcete-li se zaměřit na lesnictví nebo bioekonomiku, musíte prostě zahrnout ty partnery a ty agentury, které v té oblasti působí. Velmi rychle tedy se podívejme na některé možnosti, jak jít vpřed v těchto třech oblastech. Za prvé ekoinovace. To je přímo v jádru ehm, efektivního využívání zdrojů, rozvíjení cirkulární ekonomiky. To sehrává důležitou úlohu v této velké výzvě. Velice důležité také je, že ekoinovace mohou být zaváděny do, jakéhokoliv, do jakékoliv oblasti. Není to pouze nějaký uh, high-tech nástroj. Může to být i v tradičních oblastech, jako je zemědělsko-potravinářský sektor. Na to se často zapomíná. A ještě důležitější asi je, že eh, přeshraniční ekoinovace rozhodně velice zásadně eh, posiluje eh, konkurenceschopnost v regionu a rozvíjí ekonomiku. Je to velmi užitečné i z hlediska zaměstnalosti v těchto regionech. Dále služby v oblasti ekosystému. Příručka ukazuje celou řadu dalších možností, jak postupovat před. Příroda se často mm, mm, považuje za jakýsi luxus, a nejsou tady příliš inovativní přístupy. Regiony a některé státy si ovšem začínají eh, vyvíjet velice, velice eh, ambiciozní postupy v oblasti eko, eh, ekonomika. To je klíčová výzva, kterou máme v Evropě. Klimatické změny, nedostatek vody a také oblast nakládání s odpady. My tady opravdu chceme zdůraznit bioeko, ekonomiku, protože mnoho venkovských oblastí má potenciál pustit se takovou cestou, zapojit malé a střední podniky, nové možnosti a konečně udržitelné energie. Víme, že tady je cíl 20-20-20, ale budeme-li chtít dosáhnout až cíle 2050, pak budeme opravdu muset inovovat, efektivně využívat energie a používat obnovitelné zdroje. Myslíme, že mnoho regionů musí začít s vlastním uh, rozborem, posouzením svých kapacit obnovitelných zdrojů a mm, posoudit svou účinnost v oblasti energetické. Vypracovat projekty, které dávají smysl nejen ekonomicky a technicky, ale také z hlediska udržitelného rozvoje. V tomto smyslu EU má strategický energeticko-technologický plán, který uvádí, které inovace, které technologie můžeme eh, z evropských financí podporovat. Jednu věc tady v té příručce jasně rozlišujeme. Je tady eh, rozhodně rozdíl mezi těmi hlavním, tím hlavním proudem investic, které jdou směrem eh, účinné energetiky a na druhé straně inovativní investice, které se musí zaměřit eh, právě na inovativní klastry a programy na regionální úrovni. A na závěr, jak už jsem řekl, máme tady řadu příkladů dobrých osvědčených postupů. Vybrali jsme jeden, který byl nedávno eh, konstatován ve Štýrsku, v Rakousku, je to klastr eh, týmových technologií eh, ve štýrské spolkové zemi, kde se za posledních 7-8 let investovalo do rozvoje evropského či dokonce celosvětového významného klastru pro oblast výzkumu, průmyslu, Tady vidíme zapojení všech partnerů. 180 partnerů v klastru, to je opravdu působivé. Eh, jsou tam také mm, služby pro malé a střední podniky, aby se mohly pustit do tak náročné aktivity. A co je ještě působivější, to jsou výsledky, kterých dosáhly je tady eh, dvojnásobná koncentrace podniků díky klastru vytvořili přes 5 tisíc nových pracovních míst, což je také velmi působivé. A co je opravdu důležité, to je vlastně sdílení eh, vlastních eh, financí. Začali s dotacemi víceméně mm, také eh, teď už vlastně jsou na více než 40% vlastních financí. Takže jde tady i o finanční udržitelnost v těchto projektech, nejen růst a zaměstnanost, ale také eh, důležité pro celé vlastně prostředí. Příručku můžete získat na naší eh, platformě S3. Myslíme si, že to je jeden z prvních pokusů eh, obrácet se na partnery nabádat je ke spolupráci prostřednictvím agentur a využít maximálně této um, příležitosti pro udržitelný růst v Evropě. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Má k tomu, prosím, někdo otázku nebo nějakou poznámku? Já bych se vás zeptala. Nevím, do jaké míry nás můžete informovat protože my víme, že DG eh, Regio se také podílí na tom, že pomáhá regiony připravit se na budoucnost právě v těch oblastech eh, chytrých specializací. Je nějaký zájem eh, ze strany regionů? Můžete nám, prosím, dát nějakou informaci o tom, jak celý proces je již připraven pro nové politiky? My jsme vytvořili tu platformu pro regionální inovace a 100 regionů se zaregistrovalo. Máme eh, pravidelné posuzování partnery, peer review a také spolupracujeme s regiony, abychom jim pomohli eh, zvolit nejlepší přípravný čas když předkládají eh, své strategie na regionální či národní úrovni, aby to bylo dobře koncipováno, aby eh, prostřednictvím částečně kohezní politiky mohly tuto věc naplnit. Regiony velice Eh, si přejí, aby dostali určité nasměrování, určitou podporu. A my máme takové eh, příručky o univerzitách, eh, příručku o širokém pásmu a podobně. Je to někdy složité, řada regionů někdy začíná zcela od nuly v některých oblastech, takže taková příručka jim opravdu pomáhá dostat se dále do podrobností a kvalitativně, kvalitativně pokročit. Takže tady je vlastně i možnost eh, různé, organizovat různé konference, různé eh, setkání, ale také peer review, čili to všechno poskytujeme členským státům a regionům a ostatně eh, oni si pomáhají i navzájem právě v těch peer review. Děkuji. Jan Olbricht. Já jsem měl otázku, protože všichni nejsme dobře informováni o, o organigramu DG Regio. Eh, to je, nebo není DG Regio Urban. A já se eh, ptám, já to tady vidím na papíře, že jste eh, vedoucí týmu pro udržitelný růst ale to se neomezuje jenom na smart specialization. Jsou tam ještě některé další útvary, jednotky, eh, jak to všechno eh, pracuje v oblasti eh, chytrých specializací. Jak jsem řekla, chytré specializace, to je vlastně takové zastřešení. K tomu máme také příručku právě na té úrovni toho zastřešení a mm, tady e, s pomocí IPS v Seville, e, s pomocí odborníků tam a vědců jsme to vypracovali a pak máme trošku už dílčí Eh, příručky například propojení univerzit, široké pásmo a podobně. A v tomto rámci toho té zastřešující příručky jsou pak jednotlivé příručky, eh, které už se eh, věnují dílčím věcem. Čili je tady horizontální úroveň, aby se vědělo, co dělat, jakým směrem jít, kde inovovat. A tato příručka ta se zaměřuje na oblast zelené ekonomiky. Pak je tady příručka, která se soustředuje na jiné aspekty aspekty, úloha univerzit, široké pásmo a tak dále. Čili to je vlastně jenom takový jedna, jeden blok eh, větší konstrukce. Když se díváme na rozsah těch akcí, můžete nám říci eh, třeba otázka chytrých měst. Eh, proč je to v DG Energii? Máte něco společného s takzvanými chytrými městy? Ano. Ano, my každý den spolupracujeme s DG eh, Energy právě ve věci eh, chytrých měst a hovořím o tom i v této příručce. Například Smart Cities eh, jako iniciativa nebo um, měst, plány městského rozvoje s nízkým využitím uhlíku a tak dále. Prostě všechny možnosti rozvoje při využití e, financí e, z politiky e, soudržnosti. To všechno se vlastně snaží propojit dimenzi smart a dimenzi sustainable. Viktor Boštinaru. Děkuji, paní předsedkyně. Mám jednu otázku ve všech těch nařízení, v obecném nařízení, ale v také ve konkrétních nařízeních o fondech, prostě vždycky hovoříme o vytváření institucionálních kapacit. Můžete nám vysvětlit, mm, je prostě to otázku zlepšování administrativních a institucionálních kapacit. Je to nutné pro vytváření nových politik na regionální úrovni? co bude DG Regio schopno udělat pro regiony, aby se zlepšilo jejich know-how, jejich znalosti, jejich kapacity a aby mohli provádět nové politiky, tak jak vy jste o tom tady hovořil. To je zásadně důležité. To totiž eh, pak zůstane jenom pro znalce a to by bylo moc málo, kdyby to zůstalo jenom pro ty zasvěcené. Než vám dám slovo, tak myslím, že paní Hamza bude muset odejít, tak já se chci ještě zeptat na jednu věc. Vy jste hovořila o té velké asymetrii mezi přítomností fondů u těch stěžejních eh, iniciativ a eh, o tom, že vlastně v nařízení o fondech vlastně nejsou uváděny eh, stěžejní iniciativy, takže se chci zeptat, není tady určité riziko, že to bude vlastně eh, taková věc navíc v té všeobecné politice, když to není v těch jednotlivých nařízeních. Takže já myslím, že tady eh, partnerská dohoda v každém členském státu, tam může hodně pomoci, protože členské státy mají úlohu dívat se ještě za rámec strukturálních fondů a v tomto případě by se měli také dívat na další otázky, jako například Horizon. A další, další aktér je eh, otázka cestovní mapy pro stěžení iniciativy. Já netvrdím, že bychom měli měnit eh, nařízení a pro každou stěžení iniciativu mít nějaké nařízení. To, to, to není podstatné. Ve skutečnosti spolupráce mezi různými aktéry je důležitá. Členské státy se musí postarat o to, ale také komise, parlament, členské státy, všichni musí zajistit, aby strukturální fondy byly používány pro účel realizace Evropy 2020. Stěžejní e, iniciativy jsou součástí Evropy 2020 a to je tedy důležité, aby se to objevilo v těch dohadách a v cestovní mapě vy, parlament, komise, všichni na to musí dohlédnout, co bude v cestovních mapách. Děkuji. A ještě pan Fichter odpoví Viktorovi Boštinarovi. Ano, my naprosto sdílíme váš názor o tom, že je kriticky důležité eh, to know-how, znalosti. A právě proto jsme přišli s takovou příručkou a zorganizovali jsme už desítku eh, akcí ve všech hlavních městech a v dalších důležitých místech, kde eh, to eh, kapat, to budování kapacity eh, se snažíme šířit ve prospěch regionu. Když říkám, že 102 regionů se zaregistrovalo na tuto zvláštní specializovanou platformu, tak to není náhodou, to je právě operační praktická aktivita. Příští týden ve Štrasburku budeme mít 20 regionů, které se sejdou a budou mít peer review a budou se zabývat návrhem strategie. To prokazuje, že se snažíme eh, tady mít eh, podmíněnost ex ante a snažíme se opravdu nabízet operativní eh, řešení. Je to nejednoduché, protože je to nové a příslušné organizace, příslušní lidé si musí navzájem pomáhat. A e, v terénu, v členských státech je celá řada znalostí a zkušeností. Teď jde o to, aby se to mohlo sdílet prostřednictvím politiky soudržnosti. Takže to je velký pokrok a já říkám, je to pozitivní. Stále více a více expertů, aktérů, partnerů se na tom podílí a v budoucím programovacím období budou působit přímo v terénu. Děkuji. Takže se můžeme asi posunout k další prezentaci. Pan Markus Strilling z Bankwatch Network a bude hovořit o rámci Evropa 2020. Děkuji vám, paní předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové, a děkuji vám, eh, že vám můžeme vás můžeme seznámit s našimi myšlenkami o společném strategickém rámci. Eh, toto by mělo de facto se zabývat to mezerou mezi eh, vlajkovými iniciativami cíly Evropa 2020 a tak dále. Eh, já bych ale, když dovolíte, než bych začal tuto prezentaci, tak tři minuty bych eh, vám tedy ukázal eh, něco jiného. A je to sice taková hymna o eh, lepším utrácení peněz a budoucnosti evropských fondů. Tak já to teď spustím. Not, you will have to sing yourself. Um, I No zdá se, že nám to budete muset zaspívat, říká paní předsedkyně.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 could be and should be shaped in order to have a clear consistency uh, with. A uh, aby tam byla uh, lepší konsistentnost s celkovými evropskými cíly. I, I would like to open the floor also for questions or comments. Takže nyní je čas na vaše otázky a komentáře. Uh, no když ne, tak já se zeptám. Víte, eh, my v tom nařízení máme ty partnerské dohody a hovoří se tam o myšlence partnerských dohod. Samozřejmě ještě eh, to není, eh, není rozhodnuté, eh, jestli to budeme říkat kontrakt nebo dohoda, smlouva nebo dohoda. Vy jste používal to slovo smlouva. A my tedy nevíme, co je lepší a nevíme tedy, jak bychom to měli formulovat v našich dokumentech, čili Čili prostě, jak byste, prostě proč, proč volíte jeden termín a ne druhý? Já se omlouvám, protože ano, skutečně, já jsem používal jazyk rady, ale samozřejmě ten partner, ta partnerská smlouva, partnerský kontrakt, eh, to je, to je něco silnějšího. Mělo by to kvalitativně jít nad rámec současných strategických rámcových programů, mělo by to být něco více než jenom nějaký orientační eh, dokument, měly by tam být eh, prvky Eh, tedy plnění rámce, plnění možná cíle, eh, finanční alokace pro tyto cíle. Čili eh, když se takto ptáte, já si myslím, že bych asi tedy hovořil o kontraktech, ne jenom dohodách. A já jsem si myslela, že vysvětlíte, že by to mělo být dohoda a ne kontrakty. No dobře. Dobře, vy jste de facto říkal, že vy jste jednou z těch institucí, která by se stala eh, jednou stranou těchto partnerských dohod či smluv. Čili ptám se, jak vy vidíte připravenost, institucionální kapacitu, zejména eh, občanských iniciativ, občanských organizací připravnost eh, stát se partnery těchto politik? Myslíte, že jsou připraveni nebo bude třeba nějakým způsobem jim pomoci, aby byli schopni vykonávat vliv eh, jak na straně poptávky, tak na straně odpovědnosti? No, jak víte, eh, ten, ty programy už pomalu začaly, kolegové jsou už zapojeni v jednotlivých eh, zemích. Eh, ty programy postupují různou rychlostí a otázka kapacity a odpovědnosti nevládních organizací to má dvě mince. Na jedné straně jsou zde přetrvávající překážky toho, abychom se produktivně mohli zapojit do procesu programování. No a na druhé straně samozřejmě, a to vidíme i v současném období, v monitorovacích výborech máme tam spoustu materiálů, eh, které musíme projít a také eh, kolegové se tím zabývají se let, tak také otázku personální vybavenosti nevládní organizací No a samozřejmě to jsou dva aspekty, díky kterým je to trošku něco jiného. Co se týče zodpovědnosti, já se domnívám, že některé nevládní organizace mají pověst potížistů. Já si nemyslím, že si to zaslouží, tuto nálepkou. Třeba mnohé organizace skutečně hodně odvedli hodně práce poslední měsící v otázce tedy potřeb financování cílů v různých oblastech, ukazatelů a tak dále. Čili já si myslím, že tady tato propojenost přímo s místem, kde se to bude odehrávat a tady to ekologické myšlení to určitě může přispět nějakými znalostmi a zdroji, které by mohly být užitečné v tom procesu programování. Tak, myslím, že nikdo další se do debaty nehlásí. Takže mm, dalším řečníkem, myslím, eh, bude eh, Esa Halme eh, z regionu Tampere. Jsme rádi, že jste mezi námi, pane, a máte slovo. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, já se pokusím být pragmatický ve svém přístupu a e, podívat se na věci, o kterých tady diskutujeme z úhlu pohledu regionu, e, z pohledu těch, kdo působí na regionální či místní úrovni. Naš, náš region má um, půl milionu lidí, a je to region, eh, kde je velká orientace na eh, vědu, výzkum, inovace. 6,6 eh, máme podíl na HDP. A také probíhají určité strukturální změny a my se snažíme definovat, jak v regionu zajistit úspěšný rozvoj. Asi deset, před deseti lety my otec řekl, e, dobrý prán ještě neznamená, že bude plně naplněn. A my si myslíme, že e, strategie 2020, stěžení iniciativy, to jsou velice e, dobře stanovené cíle v politice a to se nám velmi líbí. Jsme s tím velmi spokojeni a máme tedy dobrý plán ale teď je třeba ještě najít způsoby, jak ho realizovat. A jak víme, ďábel je někdy skrytý v detailu. Proto se na to musíme dívat velmi pozorně. Tak tedy eh, za prvé, všechno se odehrává někde. To znamená, že ať už je to univerzita, podnik, veřejnoprávní subjekt, eh, tak má, působí v určité eh, síti, eh, ať už je ta síť velice široká či nikoli. Nové myšlenky vždy přicházejí z těch nejbližších sítí a období na financování z EU Eh, musíme zkoumat z hlediska, jak nám to pomáhá naplňovat eh, strategii 2020. Proto vždy dáváme eh, takový, dáváme přednost takovému přístupu, kde je určitá flexibilita a umožňuje vytvářet projekty na místní úrovni. Na evropské úrovni jsou eh, obrovské sumy obsaženy v plánování, v rozpočtu, i když rozpočet ještě není schválen. Na místní úrovni to ovšem znamená, že můžeme udělat jen určitou malou část to z toho celku eh, v každoroční perspektivě. Čili když eh, si představíme půlmilionové obyvatelstvo, tak si představíme také sumy, které odpovídají eh, zhruba 5-10 milionům pro eh, implementaci na této úrovni, eh, abychom úspěšně naplňovali politiku. Čili regionální aktér začíná vždycky tou regionální úrovní všech těch aspektů. Nemůžeme udělat všechno Musíme si vybrat to, co nejlépe odpovídá naší úrovni. A na druhé straně také eh, zkoumáme, jak nejlépe můžeme eh, získat eh, určitý přínos z těch stanovených cílů. Takže my ne, nehovoříme o tom, že dáváme někomu podporu. My říkáme, že e, spolufinancujeme s někým věc, abychom se stali součástí toho řetězce s konečným cílem realizovat e, cíle EU. Díváme se na to jako na příležitost, nikoli jako na problémy, i když samozřejmě je tady určité riziko z nadměrné regulace. Mm, když máme uh, určitou příležitost, to se, eh, to se to je vidět nebo se to identifikuje hůře než otázka řešení problému. Když je nějaký problém a je vyřešen, no tak to okamžitě poznáme, ale že tady existuje určitá příležitost, kterou můžeme naplnit, to už je eh, méně srozumitelně a jasně vidět, když se eh, tady snažíme vytvářet určitý systém, který můžeme otestovat, vylepšit, a bychom zjistili, zda funguje a zda se tímto směrem můžeme pustit dál. Takže to jsme vlastně už e, zmínili z hlediska toho rozdělení národní politika, regionální politika. Národní politika je více tradiční, více e, konzervativní, e, zatímco regionální úroveň je více iniciativní přípravě programů či dohod a smluv, ať už jim říkáme smlouva nebo dohoda. V každém případě otevřenost a inovace, ty se tady velice projevují na regionální úrovni. Pan Fichter eh, řekl před chvílí, že eh, v inovační politice eh, není ani tak důležité zaměření na high-tech, ale že je možné udělat vlastně low-tech Eh, produkty či služby, které přitom jsou velmi inovativní a změní strukturu. Vlastně najdete jinou cestu k tomu rozvoji. V naší eh, přípravě programu na první místo klademe Eh, to otázku, zda naplňujeme Evropu 2020 a kde je možné věci posunout dál, kde Evropa ještě není dostatečně silná. A regionální měřítko e, znamená, můžeme použít prostředky EU, abychom pomohli našim podnikům, našim e, univerzitám, aby se plně zapojili do hospodářské soutěže a můžeme to inovujícím způsobem změnit, aby podniky i univerzity mohly pak přežít i bez podpory. Takže říkáme, dobře, vynaložené peníze to ještě nestačí. Důležité je, abychom jasně zvládli všechna pravidla, lépe to zaměřili, zacílili. Ať už eh, pak ty cíle eh, třeba ještě momentálně neznáme. Otázka eh, udržitelnosti, sociální odpovědnosti a technologického leadershipu. To všechno je velmi vítané, neboť to je evropský způsob soutěže spíše než pouštění se do sofistikovaných a dobře placených eh, trhů. My se snažíme najít přidanou hodnotu a inteligentní řešení. Řekli jsme si tedy, že chceme-li dosáhnout určité změny a pokračovat dál, musíme mít určité inovativní systémy a systémově orientovaný způsob rozvoje. Když budeme e, prostě jen čekat, až přijde nějaké e, naplnění e, projektu, až nám to přijde do poštovní schránky, tak nepokročíme vpřed. Potřebujeme mít určité propojení v síti, které se navzájem Eh, posilují. A na závěr, tady mám malý příklad. Během prvních tří let vznikl eh, biokluster, eh, kde jsou bio, vědy, a tady se spojily určité síly, začaly spolupracovat v této oblasti. Během prvních tří let vlastně si teprve eh, rozhodli, kterým směrem chtějí eh, postupovat. A pak v dalších třech letech už se vytvářely malé projekty pro eh, pilotní působení a praktické ověření a v další v dalším období už půjde opravdu o konkurování velkým univerzitám v USA, které dříve v této oblasti byly eh, vlastně bez konkurence. Když si posoudíme takový jeden projekt a ptáme se, bylo to úspěšné, my vlastně ještě odpověď neznáme, protože ten projekt se mm, prokáže teprve v celém systému, v propojení celého toho systému. A my se snažíme právě toto, tohoto dosáhnout Eh, vlastně krátké období nestačí k tomu, abychom věděli, zda je ten projekt úspěšný. Potřebujeme širší zaměření pro posouzení. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji. Chtěl by, prosím, se někdo na něco zeptat nebo vyjádřit nějakou poznámku? Ano, ano, Maria. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Především velice děkuji za tuto informaci, kterou považuji za velmi stimulující, ta, tedy ta informace o potřebě e, inovací. Já už jsem dost dlouho mimo univerzitní akademické prostředí, ale velice pozorně sleduji, co se odehrává v některých univerzitách v Madridu především v um, autonomní Madridské univerzitě. A uh, vy jste říkal, že v určité fázi už vědci eh, pak nepotřebují podporu, tedy podporu z veřejných eh, zdrojů, aby mohli pokračovat v bádání. A to je eh, zpráva, která minulý týden se objevila, že tři španělští vědci, konkrétně v technologickém institutu v Massachusetts, získali cenu Eh, za eh, jakýsi robot pro specializované eh, zásahy ve velmi vážných, u velmi vážných chorob. A mě tedy upoutala jedna věc. Na jedné straně, že vlastně velmi málo prostředků podniky věnují podpoře malých výzkumných týmů a na druhé Eh, straně nevím, zda existuje nějaká síť výzkumníků na evropské úrovni. Když třeba jedna univerzita spustí takový proces eh, určitého zkoumání, eh, pak aby byla možnost dále v tom pokračovat na základě určitých finančních prostředků. A účinného využití takových prostředků. Teď, když je možné se vzájemně propojit v sítích, jak to vidíme v nejrůznějších operacích, třeba když eh, na jednom místě eh, je, se nachází pacient, který po, podstupuje operaci a je zde propojení na celou řadu dalších míst, kde to mohou sledovat, či případně i do toho zasahovat další odborníci. Takže to jsou velice eh, zajímavé věci, čili já jsem ráda, že eh, mohu uvést tento dobrý příklad ze španělského výzkumu. Právě v době krize, kdy je málo veřejnoprávních prostředků, je dobré, že eh, se mohou najít takovéto příklady. Děkuji. Děkuji. Jak můžete vidět eh, na tom diapozitivu, který byl dost ostatně malý, tak je tady právě otázka eh, podpory ze strukturálních formů, fondů a na druhé straně je tady pak eh, to období ro- budování a pak jsou programy, které podporují vyloženě výzkum Musí to být eh, samozřejmě koncipováno tak, aby i ta strukturální oblast byla financována. Pokud je o ty sítě, já myslím, že jestliže vaše univerzita eh, funguje v této oblasti, tak určitě má kontakty na další, protože 250 eh, výzkumníků eh, je propojeno sítí eh, z celé řady univerzit. A tedy mé hlavní sdělení zní vytváření nových propojení, tradičních propojení, vložení dostatečné energie, aby se podpořila strukturální fáze a pak se vytvořily kontakty, pak už bude možné, aby si věda našla ty potřebné sítě a potřebné finanční prostředky. Já nejsem specialista pro tento sektor, čili se nemohu eh, vyjádřit ke španělské zkušenosti v této oblasti, ale eh, dovedu si představit, že ty kontakty určitě navázány jsou. Jak je tady, jaká je tady úloha místních orgánů v takovém vytváření systému, vytváření sítí? vytváření těch cest, které nás přivedou k inovaci. Já bych řekl, že máme tři úlohy. Za prvé, musíme eh, vytvářet platformy, kde aktéři, kteří se normálně nesejdou, budou mít možnost se setkat. Čili vytváření dále vytváření určitých sektorů i mimo univerzitu, třeba propojení bio vědy lékařů, techniků, jejich propojení díky takové platformě. Za druhé, region musí mít mnoho možností inovací a e, na úrovni třeba regionální rady, kde víme, jakými metodami, jakými způsoby můžeme pomoci jednotlivým partnerům, v takovém procesu vzájemného zúrodňování. A také otázka fáze proveditelnosti, kdy vlastně je i určité riziko. Nikdo jiný ještě není připraven se o ten sektor postarat. Čili to jsou úlohy, kde regionální aktér je velmi flexibilní. Kdybychom se měli zeptat na národní úrovni, že třeba určitá univerzita už by neměla studovat kosti, ale měla by se věnovat tukovým buňkám nebo podobné otázky. Prostě jak udržet ty lidi v určité oblasti, aby umožnit jim, aby měli eh, finanční prostředky na svůj výzkum. Eh, oblast regionálního rozvoje eh, to potřebuje. Myslíme si, že veřejný sektor nefinancuje vždy ty úspěšné případy. Musíme eh, se obracet na ty, samotný aktér, na ty samotné aktéry, kteří eh, se vrhají i do určitého rizika. Takže to podle mého názoru jsou takové tři úlohy v toho novém otvírání se. A když se podíváte na strukturální fondy a na horizontální úroveň, kdy je možné uh, Eh, dostat se na takovou úroveň, kdy je možné dosáhnout toho horizontu i v té počáteční fázi, eh, která přináší nové otvírání se. A ještě jednu věc bych chtěla říci. My si myslíme, že to není jako před několika desetiletími, kdy Eh, prostě byl eh, skvělý nápad, někdo dostal skvělý nápad, šel do garáže a tam z toho vytvořil zázrak. Vy sám říkáte, že projekt je vlastně určitá součást vytváření systému. Není to tak, že nejdřív vznikne systém a pak, až je vytvořený systém, tak se říkne, a teď budeme inovovat. Ne, ono to funguje jinak. A je to také těžší, je to větší výzva, protože mm, je třeba získat projekt, prosadit projekt. Jak vlastně s touto výzvou se vyrovnat? Jak asi dobře víte, máme takové arény, různé typy platform, kde ti, kdo mají nové nápady, mohou se tam obrátit a máme také inovativní politiku na regionální úrovni, kde vytváříme vhodné platformy. Já se snažím vždycky var, varovat vlastní lidi, že eh, nebezpečí pro inovace je eh, standardizovat takové postupy. Musíte být schopni vytvářet eh, inovační arénu, přizpůsobit je těm aktérům, těm hráčům, kteří opravdu chtějí testovat nové myšlenky. Ta arena musí být flexibilní a všechny otevřené inovační platformy, systémové platformy, ty ještě nemají standardní řešení, eh, protože eh, jen tak je možné se odlišit. Já se bohužel do toho nemohu pustit příliš podrobně, ale máme takovýto přístup v některých oblastech, kde si myslíme, že je možné eh, určité věci sloučit a vytvoříme určitou zvláštní skupinu, eh, která se nejdříve snaží zjistit, jak inovovat a jak eh, vytvořit vlastní cestu a pak se financují ty první kroky na té cestě. A když se prokáže, že tady je schopnost eh, širokého přístupu, pak je možné najít finanční prostředky pro tento sektor. Děkuji. Děkuji vám a přejdeme k další eh, severského eh, regionu, kde máme řečníka pana Berkvista, kterému dávám slovo. Thank you, Madam Chair, and thank you for the kind invitation. Děkuji vám, paní předsedající, a děkuji vám laskavě za pozvání a možnost být tady s vámi dnes. Takže, když eh, začneme na severu a dostaneme se eh, jinam, tak my vidíme, že svět je čím dál propojenější a interaguje rychleji a rychleji. Na úrovni Evropské unie jsme více ještě propojenější a, a na, za těch nějakých 17 let my vidíme obrovský rozdíl e, v tom, jak jsme spolupracovali, jak nyní spolupracujeme uvnitř Evropy a také s dalšími regiony. A já vám tady ukážu několik příkladů a ukážu vám, jak tedy nás ovlivňuje soudržnost a jak naopak my ovlivňujeme ji. Cokoliv se děje, děje se lokálně. A samozřejmě eh, počínáme si podle toho, kde žijeme a odkud pocházíme. Já tedy jsem z regionu Westerbotten, což je na samém severu Evropy. Je tam čtvrt milionu lidí, eh, rozloha větší než Belgie. A to vytváří eh, šance, možnosti, také problémy samozřejmě. Ale dává nám to možnost eh, specializace. A samozřejmě my potřebujeme komunikace a k tomu patří také širokopásmové připojení. I'm right. So let's go on. Okay, I need that click. Uh, are also... Kromě toho máme bohaté přírodní zdroje, lesy, minerály, kovy, měď, dokonce zlato, uhlí a samozřejmě nejdůležitější lidské zdroje to je čtvrt milionu lidí a z toho zhruba 40 tisíc studentů, buď středoškolských nebo univerzitních. A máme také bohatství obnovitelných zdrojů energie, vítr, vodu. K čemu vlastně vede soudržnost? Také Eh, někdy se o tom ani eh, nemluví. A eh, některé věci jsou naopak zcela zjevné na první pohled. Když si srovnáme to, co bylo před Unii a to, co je po ní, tak ano, samozřejmě to, ty, ty efekty trvají, takže je třeba určité trpělivosti, než se projeví. Ale když se ohlédneme, tak vidíme, že šance učit se, je to, že máme tyhle programy, politiku soudržnosti, strukturální fondy, sociální fondy, eh, všechny ty možnosti spolupráce, tak eh, to nás vlastně vedlo k tomu, že spolupracujeme daleko více než dřív. A pokud ne, tak eh, to nejdůležitější by bylo vlastně to, že opravdu daleko více spolupracujeme se sousedy a s dalšími zeměmi. Čili to jsou ty, ty možnosti eh, učit se, prostě to šíření myšlenek v těchto sítích. Eh, v regionu, který je říce osídlen jako ten náš, tak tam vždycky eh, závisí na té kritické mase. A my nyní jsme schopni tedy v rámci regionu a taky mezi jednotlivými jorskými regiony dosáhnout této kritické masy. Eh, finanční prostředky, které jsou zde přidělovány. My jsme 600 kilometrů od hlavního města a samozřejmě také od větších finančních institucí, takže vlastně to, že nám jsou přidělovány prostředky, tak to velice pomáhá. Pomáhá nám tady penězi, ale také vytvářením příležitosti. No a když my se snažíme řešit společné problémy, tak to děláme na základě platform. Hledáme řešení, která budou použitelná univerzálněji. A samozřejmě to znamená vytvářet struktury pro další budoucí soudržnost. Fungujeme na těchto tří, třech úrovních. Makro, region, dvě eh, region a místní. Vytvořili jsme organizace, které se právě tím zabývají. Na regionální úrovni máme regionální strategie a tady je nám jasné, že tady ty vlajkové iniciativy, ty vidíme, ty se opravdu už uskutečňují a jsou faktorem našeho vývoje. Čili ta regionální strategie je strukturována podle priorit Evropa 2020. To jsou naše priority dneska. A samozřejmě, že je velice dobře vidět to, co děláme my a to propojení s tím, co se děje na evropské úrovni. Spolupracujeme se sítí NSPA, to jsou tedy eh, zříce zadlíděné oblasti eh, na severu a my tedy hledáme nová řešení, jak eh, nacházet společná řešení. Je to samozřejmě důležité, protože my tím se dozvídáme více o Evropě a naopak my vstupujeme do povědomí Evropy. Eh, také eh, ve Švédsku funguje makroregionální spolupráce. My zde máme ty čtyři velké severské regiony ve, Švě- ve Švédsku, které zaujímají víc než polovinu území, ale pouze desetinu obyvatelstva. Takže tady se scházíme a, a uvažujeme, jak společně využívat eh, prostředků EU a vlastně jak eh, sebe eh, jako, zdokonalovat jako, se jako region. A pak máme samozřejmě tu strategii pro, Balt, pro pobaltí a tady do toho jsou zahrnuty všechny tyto úrovně. Úroveň NUC 2, to je také úroveň strukturálních fondů a to nám umožňuje spolupráci se sousedy, poněvadž tady to může být jaksi nadregionální spolupráce a my nyní jsme schopni a otvíráme nové možnosti, jak spolupracovat se sousedy. A teď se dostáváme k příkladům a projektům. Jak, by nám, jak nám to vlastně může pomáhat v zapojování se do koheze tak třeba eh, ty vlajkové iniciativy, u nás to je vlastně zásadě komunikace. Kde není fungující komunikace, tak prostě není žádná účast v čemkoliv. Pro nás to znamená také komunikaci mezi lidmi a my jsme využili digitální agendu. Vlastně už 10-15 let to využíváme. Více než 60 milionů eur v těch našich regionech eh, byly, bylo věnováno na broadbandové spojení, takže my teď máme eh, de facto možná nejlepší spojení v celém Švédsku a na velké vzdálenosti. Nám to také pomáhá Eh, jak si odpovídat na potřeby. Tam, kde máte velké vzdálenosti a málo lidí, tak je třeba, eh, eh, je třeba, aby věci fungovaly na dálku, třeba i zdravotní péče. My zde nacházíme takzvané e-health solution, prostě elektronická forma zdravotnictví nás eh, prostě dostupnost eh, takové eh, věci, to je prostě znamená, to je otázka, jak je to daleko, že v Bruselu je to něco jiného. V Bruselu dostupnost znamená, jestli je zácpa nebo není, nebo jestli je demonstrace farmářů nebo není. A to je v každé, na každém místě jiné, ale prostě my tady generujeme jakési zkušenosti a ty by možná mohly být využitelné také jinde, také ve velkých městech, ale my jsme tuto potřebu našli jako první. máme přírodní zdroje a opět jsme se pokusili využít eh, evropských zdrojů na to, abychom je mohli dále rozvinout. Eh, je to třeba bioplyn, který využíváme k topení, ale také chlazení se dá využívat, eh, tedy ve v jiných částech Evropy to chlazení je asi důležitější, u nás jde spíše o to topení. A pak my máme dobře, obrovské prostory, velkou zimu, ale máme také potřebu, eh, také eh, máme, máme možnost eh, energetický zdroj. Takže třeba, když Facebook si chce vytvořit nějaké velké datové centrum, jde k nám, protože tam nemusí chladit, tam je chladno a navíc máme dostatek energie. Takže tím, že využíváme naše možnosti, nabízíme nové možnosti také jiný pro zbytek Evropy. E, to je třeba také ta otázka toho e-health. No a taky máme spousta místa, spoustu místa, spoustu uhlí, takže třeba všichni, kteří chtějí testovat auta, tak míří třeba do Finska, No a to nám samozřejmě všem pomáhá v Evropě, aby naše auta byla lepší. Dále máme také zpracovatelský průmysl, který se eh, zabývá zpracováním nerostného bohatství a eh, také máme tedy eh, IT odvětví a to je zase něco, v čem jsme byli velice úspěšní a co bylo rozšířeno také jinam do EU. Čili a to jsou také další možnosti, když eh, se zabýváme právě tady tím. Máme spoustu lesů, to znamená dřeva. A zase otázka je, jak to zpracovat, jak to využít. A další věc, která je možná, eh, je možno využívat to ve stavebnictví, až tedy podlažní budovy eh, dřeva, takto a eh, je to ekologické, eh, dá se to použít znovu po skončení životnosti a to se klidně může uplatnit i jinde v Evropě. Čili to jsou, to jsou věci, které vznikly ve specifických podmínkách našeho regionu a ono je to potom velice dobře využitelné také jinde v Evropě.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 budujeme Evropu, tak je třeba ji budovat celou. Najednou máme, pokud budeme mít Evropu, kde každý bude táhat za jiný konec provazu, tak to nebude udržitelné. Prostě soudržnost, peníze, kooperace, sdílení nápadů, myšlenek, využívat možnost spolupráce tak to nám dalo možnosti pro rozvoj, ale to samozřejmě jsou možnosti pro celou Evropu. A prostě my sledujeme to, jak to, co jsme vyvinuli my, je použitelné jinde v Evropě a tak to se dá vytvářet lepší Evropa a lepší regiony. Co se týče Evropy 2020, tak tady vidíme, jak na tom dneska jsme jako regiony. Region. A co si přeje tady Evropa, kam chce dospět Evropa. A já myslím, že to je takový dobrý, dobré měřítko, protože my tady vidíme, jak na to jsme dnes a, a e, tady můžeme vidět, jak tedy e, poměřovat Evropu 2020 a kde třeba můžeme hrát roli příkladu, tak abychom e, Eh, aby prostě Evropa byla lepším místem žití pro své občany. Ale eh, v zásadě je, dá se říct, že všechno to, co děláme, se nachází někde v těch vlajkových iniciativách a taky vidíme, jak eh, soudržnost, jak mění situaci, mění, mění realitu. A já jsem si, že, že kdyby soudržnost nebyla, museli bychom si ji vymyslet. Thank you very much indeed for your... Eh, eh, děkuji vám za zajímavou prezentaci. Eh, nyní se ptám, zda má někdo dotazy. Okay. Once again, thank you very much. Dobře, ne, takže vám děkuji. A tím se dostáváme k poslednímu bodu na programu, to je bod 25, a to jsou regionální strategie v Evropské unii. Um, Děkuji vám, pane předsedající. Myslím, že všichni máme za sebou velmi intenzivní den, takže nebudu eh, příliš dlouho využívat vaší trpělivosti. Všichni jsme viděli, že hospodářská krize, která byla důsledkem první finanční krize, tak státy, které tam dopadly lépe, mohou říci, že jsou to takové státy, které mají funkční průmyslovou základnu. Takže krize opět ukázala, jaký význam pro evropské hospodářství a i pro evropský sociální model má fungující průmyslový základ a proto je důležité průmysl nadále rozvíjet. Existují zde dva strategické přístupy v rámci EU. Jeden tento přístup je následující, že průmyslově politické iniciativy, které také předkládá Evropská komise, to je ten obsahový rámec a územní rámec, tím musí být Evropský regionální fond. A já ve své zprávě z vlastní iniciativy se chci právě věnovat otázce, jak ten Evropský regionální fond lze co nejlépe použít pro uh, industriální změny v průmyslově nejrozvinutějších oblastech Evropy. Myslím si, že ty dva přístupy, to znamená na jedné straně eh, průmyslová politika, na druhé straně strukturální změny, Eh, vedou k tomu, že může být nastavená konkurenceschopnost daných regionů a mně jde o to zkoumat otázku, jak, se, jak lze nově využít průmyslovou základnu ve starých průmyslových regionech, jaké dovednosti jsou zapotřebí na straně zaměstnanců, jaké jsou tam překážky, jaké překážky brání investicím do regionů, kde je už starý průmysl a já bych rád potom vyskoumal to, jaké nástroje jsou k dispozici pro to, aby se dalo čelit těmto výzvám. To znamená, jaké finanční zdroje poskytují strukturální fondy v této oblasti a potom bych se na závěr chtěl zabývat tím, jaké dopady to má na příslušné regiony v EU také na propojení s tou urbání dimenzí Evropské unie a regionální politiky EU. E, rád bych to analyzoval na konkrétních příkladech. Myslím si, že nemá smysl to dělat plošně. Vybral jsem si proto čtyři e, podobné oblasti, které vycházejí z montánního průmyslu Manchester, Lille, Poruří a region kolem Liež. A Jde o to vyzkoumat, jaké procesy se tam odehrály právě v souvislosti s těmi tématy, které jsem právě zmiňoval. Domnívám se, že na závěr se nám podaří nalézt nástroje, které je třeba vyvinout právě pro rozvoj těchto regionů a které máme k dispozici v EU. To znamená nástroje pro strukturální změny v regionech, které některé regiony zvládly lépe, některé méně dobře, poučit se z toho, to by měl být cíl této zprávy z vlastního podnětu a byl bych rád, kdyby to kolegyně a kolegové podpořili a případně mě ještě eh, dali nějaké svoje typy v této věci. Děkuji. Very much indeed, Jens. Eh, děkuji, Jensi. Eh, jsou nějaké otázky? Poznámky? Není tomu tak? tak eh, v tom případě můžeme uzavřít naše jednání. Přeji vám hezký večer a sejdeme se v pondělí 17. Eh, prosince na další schůzi.